lidé, kteří sem eh, chodí v gardistických uniformách, myslíte si, že tyto lidé mohou říct vůbec něco relevantního? L'ordine del giorno reka le interrogazioni. Mm, ano, a teď máme před sebou no, otázku ústnímu zodpovězení a sice databáze eh, eh, Eh, eh, rasové nebo etnického původu v EU. Začneme s rozpravou. Autoři dostanou slovo a začneme paní Flašíkovou Beňovou. Má dvě minuty. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Dobrý večer, paní komisařko. A podle nedávných mediálních Podle nedávných mediálních informací francouzská policie využívá databázi MINS, která se zaměřuje na Romy, Romy a kočovníky. Mimoládní eh, nevládní organizace předložily stížnost, která se týká vytvoření nezákonné utajované databáze, uchovávání osobních údajů v souvislosti s rasovým a etnickým původem a oznámili, že se odvolají na příslušné orgány. Francouzské orgány však existenci takovéto databáze popírají. Minister pro přistěhovalectví předtím oznámil, že biometrické údaje vyhoštěných Romů se mají uchovávat v databázi OSCAR a v nové databázi, která se vytváří, uvází se, uvádí se, že Holandsko a jiné země Evropské unie registrují údaje o etnickém a rasovém původu. V souvislosti s tím Rada projednává závěry, které se týkají mobilních kriminálních skupin, a to velmi rozporuplným způsobem, aniž by o této iniciativě informovala e, Evropský parlament. Chci se vás tedy, vážená paní komisařko, zeptat, co udělá komise s ohledem na důkazy o existenci databázy ve Francii, komisi k ověření takovýchto informací. A pokud komise zjistí, že databáze porušuje zásadu nediskriminace, jaká opatření přijme na nápra- k nápravě situace, anebo zváží komise zahájení postupu vůči členským státům v souvislosti s porušováním právních předpisů a s ohledem na nedávný vývoj v jiných členských státech, pokud jde o vytváření nebo existenci databází, které souvisí s rasovým nebo etnickým původem, Začne komise vyšetřování s cílem získat informace o takovýchto databázích a prověří, zdali jsou zákonné v souladu se zásadou nediskriminace. A má poslední otázka, co udělá komise s cílem zabezpečit, eh, aby členské státy ve svých administrativních a trestně právních postupech nesahaly po etnickém profilování. Děkuji, paní komisařko. Grazie, la parola allo... Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Flotr na 2 minuty 30. Děkuji. Dobrý večer, paní komisařko. Dnes eh, určitě máte radost, protože Francie zareagovala eh, na výzvu komise vlastně na poslední chvíli zareagovala na možnost zahájení porušení smlouvy, co se týče volnosti pohybu, čili bylo možné odložit tento postup porušení. Evropský parlament má radost, že může demokraticky kontrolovat tento krok a také bere v potaz stížnost, která byla podána francouzskými úřady. Ale musíme se obrátit také na Francii. Musíme se podívat a ověřit nediskriminativní charakter dokumentu, který byl použit. Opět v tisku se hovoří o tomto oběžníku, který je diskriminující. To znamená, že tisk má informace, které získal z této databáze, kde se sbírají osobní informace na základě etnika a menšiny. Mě by zajímalo, zda tato nová aféra se bude zabývat otázkou spravedlivého přístupu ze strany francouzských úřadů. Paní komisařko, nemyslíte si, že byste nám dnes měla říci svůj pohled na tuto věc, protože vás žádáme, abyste jednala na základě dokumentů, které vám byly předloženy. Zda je rozumné postupovat eh, s postupem porušení ze strany Francie a možná by bylo dobré také podívat se na porušení vytváření databází eh, ve Francii na základě informací o etniku nebo rase. Mě by zajímalo, co bude dělat komise. Je důležité, aby prokázala svoji vůli a zaangažovanost vůči francouzským orgánům, jak víte, tak jsou tady špatné zlozvyky ze strany veřejné zprávy, co se týče získávání informací o Romech. Je tady minimálně eh, čtyři ilegální databází, které sbírají osobní informace a týká se to Romů, kteří se právě objeví v těchto databázích. Grazie. Děkuji a chci vás požádat, abyste dodržovali časový limit, řečnickou dobu, protože už jsme eh, skutečně eh, ve spoždění. Paní Intveld má nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. My vás známe, víme, že jste velice rozhodná a eh, odvážná osoba. a nikdy neváháte. Není eh, zapotřebí eh, vás eh, povzbuzovat k akci. Vždy jste schopná se zamířit přímo na cíl. Tento týden states apply eu law in full respect of fundamental rights. Komise dala najevo, že chce využít svých práv nebo svých možností tak, aby e, bylo zajištěno, že e, každá členská země bude dodržovat chartu základních práv, bude ji provádět bez zbytku a e, že také Eh, eh, nebude komise váhat je zažalovat pro eh, nedodržování. Proč jste ale byla ohledně Francie tak zdrženlivá? Proč komise nevyjádřila jasně, co si myslí? Proč nezahájila vlastní šetření? Vy přece víte, že většina parlamentu stojí za vámi a víme také, že členské státy do značné míry vám znesnadňují život, ale my, parlament, paní Redingová, stojíme za vámi. Situace situace v Itálii je ještě horší, nebo situace v mé vlastní zemi. Já bych ráda věděla, zdali existence databáz eh, s eh, rasistickými nebo, etnic, nebo s rasovými nebo etnickými údaji eh, vůbec může existovat. Existuje vůbec soupis takovýchto databází ehm, obce které eh, je sestavují, jsou na to dokonce hrdí. Myslí si, že odvedli skvělou práci a možná, že měli u toho ještě i ušlechtilé záměry. Domníváte se, že jestliže existují tato, takovéto databáze, s etnickými nebo rasovými údaji, tak je to legitimní. Eh, pokud ne, je nutno eh, proti tomu postupovat a zahájit řízení pro porušení smlouvy nebo zákona komise, zejména vy osobně, jste eh, přece vzdor všemu nebo veškerým protivenstvím svého času podnikla eh, něco, abyste eh, skoncovala s přemrštěnými roamingovými poplatky. Když jde o kartely, tak také neváháte, nebo monopoly. Není na místě váhat v této věci paní Redingová, musíte dokázat, že skutečně eh, uhájíte práva eh, občanů. Někteří občané ale eh, se, zdá se, nedomohou svých práv. Paní komisařko, mluvte o tom, co zamýšlíte dělat, co hodlá komise učinit. My, co by poslanci parlamentu a také, co by evropští občané, chceme získat náhled do korespondence mezi vámi, komisí a Francií. Děkuji. Děkuji. Teď um, Paní Ernst, eh, eh, dámy a pánové, kladu prostou otázku. Jak to vypadá s tím, abychom eh, zajistili rovné zacházení s Romy v Evropě? Když teď slyšíme o tom, že existují databáze a myslím si, že tyto databáze jako takové jsou zakázány. Jestliže teď ty databáze jsou pořizovány s ohledem na etnický původ, ale jsou zřizovány takto i jinými zeměmi, a to preventivně, dá se říci, tak se dá říct, že to překračuje veškeré hranice. Jak ve Francii, tak v EU databanky jsou eh, data vztahující se k osobám, a, eh, které jsou na základě etnického a rasového původu, jsou prostě zakázány kvůli velkému nebezpečí zneužití, kvůli velkému nebezpečí diskriminace. A je to možné jenom za určitým účelem, za určitých předpokladů Jenom v takovémto případě může docházet ke sběru podobných dat. Eh, Romové nesmí být kriminalizováni a toto je přeci rozhodující věc. Etnicky motivované databáze jako, trest, jako mm, trestné činy, to je protizákonné. Romové nesmí být eh, se předmětem sběru takovýchto dat. A očekáváme, paní Reding, že komise, že vy eh, zakážete jakou, jakoukoliv formu sběr dat založených na etickém a rasovém původu. Doufám, že to uděláte tak, aby toto bylo odbouráno v těchto zemích. Chci vám upřímně říci, stále více si kladu otázku, co kromě toho, že se pořád jen mluví, mluví, mluví, co se skutečně děje v tomto parlamentu a v rámci EU a co, jak jsme přispěli ke zlepšení situace Romů v Evropě, co jsme udělali praktického, kromě toho, že jsme jenom mluvili a mluvili. Um, mm, podívejme se i na evidenci dat. Pak zjistíme, že Romové se stali obětními beránky a mm, k masou, s kterou se eh, hýbe z jednoho státu do druhého v mnohých členských státech, byli odsunuti do Kosova. Mm, eh, tam Francie po celé měsíce porušuje smlouvy EU, eh, také zásada nediskriminace se porušuje a komise ta se staví ehm, spokojeně a to vidím jinak než předřečnice ehm, až do roku 2000 11. Tady má být upravena tato směrnice, ale k tomu patří tak ještě jedna věc, stop odsouvání Romů ve Francii a co je také důležité, ne, neprávoplatné posun Romů byli jsme zákonně odsunutých, by se měli vrátit zpět. A ještě poslední otázka. Jaké informace jste, jaké iniciativy máte, co chcete udělat, pokud tyto databáze skutečně existují a dojde k řízení pro porušení smlouvy nebo závazku? Je, budete to iniciovat, paní Reding? Grazie, la parola al commissario. Děkuji mnohokrát a slovo má paní komisařka Redingová, prosím. Dámy a pánové, Věřím, že to, co děláme, je proti lidským právům, že hovoříme tak pozdě o tak velice důležitém tématu, o tom bychom měli jednat během dne a ne uprostřed noci, kdy by všichni smrtelníci měli doma odpočívat a jít spát. Proběhla celá řada diskusí, také skandálů a kroku během posledních několika týdnů. A já si myslím, že tento parlament by se měl podívat na to, co se stalo ve Francii a jaké reakce zazněly v Evropské komisi. Je to historická událost. Nikdy do této chvíle v dějinách naší Evropské unie nedošlo eh, k zahájení soudního procesu kvůli lidským právům. Eh, zahájili jsme soudní procesy kvůli obchodu, financím, ekonomice, ale je to poprvé na základě Lisabonské smlouvy a na základě Charty základních práv a svobod, které je součástí Lisabonské smlouvy, komise řekla a dost. Komise rozhodla 27 komisařů 29. září. Rozhodli o tom, že zahájí postupu porušení smluv proti Francii na základě neimplementace těchto práv, práv jednotlivců, občanů. Nemusíme vám vyprávět o veškerém tlaku, který začal být vyvíjen od této chvíle. Komise řekla jednomyslně, začneme soudní proces a Francii dáme ultimátum. Pokud Francie neodpoví pozitivním přijatelným způsobem do 15 října, tak tento soudní proces bude implementován, bude zahájen, tak postupujeme vůči všem členským státům. Ne, co se stalo, Francie odpověděla. A je to poprvé, je to unikátní, jakým způsobem se řešily tyto otázky. A já se osobně myslím, že to byl ten zrod eh, evropského občanství a až se na to jednou podívají historici, teď se nacházíme uprostřed eh, eh, jednání, bitev, možná máme trochu jiný pohled, ale objektivně, co udělala Francie? Francie udělala přesně to, co o co požádala komise. Na základě směrnice z roku 2004 jsou zde procesní práva, která existují na ochranu občanů proti nepřijatelným krokům ze strany úřadu, pokud se dostanou do vězení. A tato procesní práva nejsou implementována do francouzských zákonů, takže my jsme řekli Francii do 15. října musíme obdržet prvky, jak budete eh, měnit své vnitřní zákony, abyste uplatnili eh, zákony, procesní postupy, které byly uplatněny roku 2004 a ukážete nám harmonogramy, jak eh, to budete implementovat do francouzského zákona. Dostali jsme to hodinu před daným termínem, ultimátem, ale dostali jsme to. V sobotu ráno v 8 hodin my odborníci se podívali na dané materiály a já jsem došla k závěru, že veškeré prvky na základě zákona, které požaduje komise po Francii, byly naplněny, byly bylo na ně zodpovězeno, nicméně to ještě nebylo implementováno do francouzských zákonů, protože nejdříve to musí být předloženo Senátu a potom to musí být de facto zavedeno do francouzských zákonů a patřičně aplikováno. Čili jsme rádi, jak reagovaly francouzské úřady, ale tento případ nemůžeme uzavřít, protože tyto sliby, tyto prvky, jsou to vlastně návrhy zákonů, nejsou ještě implementovány. Takže jsme řekli, že pozastavíme tento soudní proces, nicméně jej necháváme otevřený do chvíle, až francouzská vláda de facto bude aplikovat tuto legislativu. To je jedna věc a myslím si, že to je svým způsobem vítězství. Uvědomte si, co se všechno stalo. A nyní Francové, Francie říká, nemáme žádný problém, žádný problém jsme nikdy neměli, ale byl tam problém. Teď nám ukazují návrh zákona, uvidíme, zda to učiní, já pevně věřím, že ano. Potom vznikla druhá otázka. Druhá otázka se týkala toho, jak jednotlivci během eh, léta, co se jim stalo, jak s nimi bylo nakládáno a zdá měli procesní záruky jako jednotlivci, jako evropští občané, a nebo zda byli podrobeni diskriminaci. Proč jsem nezahájila proces o porušení smluv na základě zákonu? Jednoduše proto, protože když chceme jednat, tak musíme jednat na základě právních důkazu, nejenom na základě nějakých pocitů, protože nás někdo přesvědčil o něčem, že je špatně, ale musíme mít eh, právní důkazy. Požádali jsme francouzskou vládu, aby nám dala materiály o těchto jednotlivcích. Teď eh, máme skutečně řadu dokumentů, my odborníci analyzují tyto materiály a bylo mi řečeno, že budou mít dodatečné otázky na francouzskou vládu a myslí si, že tuto analýzu ještě s výměnou dotazů a odpovědí dokončí během čtyř následujících týdnů. Takže máme dva případy, které se od dnešního dne řeší. Je to velice důležitý prvek, protože bych chtěla velice upřímně říci evropským poslancům, že Směrnice o volném pohybu z roku 2004 o volném pohybu také není úplně dokonalá, ale komise byla silná. E, ostatní země také nejsou dokonalé, nejsou možná tak špatné jako Francie, ale také nejsou úplně dokonalé a není se vědomí, že musí zlepšit také svoji implementaci. Čili něco se stalo a Evropa si uvědomuje, že v tomto ohledu nesmí žertovat. Je to otázka práv jednotlivců, hodnot naší společnosti a tyto věci bereme naprosto vážně. Čili její rozhodnutí bylo přijato komisí a, jak jsem říkala, tento případ nebyl uzavřen, je to otevřený proces a Nyní se dostávám k otázce databází. Údajně pomáhali francouzským četníkům a obsahují určité etnické informace. Komise velice bedlivě sleduje vývoj v této otázce. Opět jsme dostali ujištění ze strany francouzských úřadů, že je všechno v pořádku, ale jsou v jiném systému. Nyní máme francouzský zákon, který se týká ochrany dat a nakládání s osobními údaji, který je kontrolován podle našich pravidel. Je kontrolován francouzským úřadem na ochranu osobních údajů. Je to úřad CNIL, CNIL a podle tohoto úřadu byla provedena inspekce a předběžná veřejná zpráva, která byla vydána minulý týden. Výsledky jejich práce jste viděli, já jsem si přečetla také zprávu eh, této organizace nebo tohoto úřadu, ale musím říct, že jejich eh, zpráva ještě není ukončena. KNIL uvádí, že Možná tam nejsou prvky o etnickém původu, nicméně existují databáze, které nebyly veřejně schváleny, schváleny ze strany francouzských úřadů. Co se týče harmonizace a naplňování požadavků Evropské unie, musíme zajistit, aby tato situace byla pokryta směrnicí o ochraně údajů a to se možná týká pouze účelů imigrace. Co se týče imigrace, tak eh, zde existuje celá řada záruk, eh, ochranných pojistek a jedná se o citlivá data. Citlivá data mohou být zpracována pouze ve výjimečných případech. V případech eh, z hlediska veřejného zájmu jsou předmětem patřičných ochranných opatření a tato ochranná opatření musí být poskytnuta danou zemí. V případě, že zpracování dat nebude spadat pod srdnici ochrany dat, potom rámcové rozhodnutí z roku 2008 eh, pro ochranu osobních dat v případě policejní a soudní spolupráce může být eh, uplatněna. Tady ovšem vzniká opět problém, protože tato směrnice, tato rámcová směrnice, se týká, eh, se uplatňuje pouze od 27.11. letošního roku. Takže na základě této směrnice pravomoc eh, komise je dost omezena. Nyní odpovím na velice konkrétní dotazy, které zazněly, eh, které jdou nad rámec eh, francouzského případu, jestli se to týká dalších členských států. Můžeme se podívat a můžeme ověřit eh, databáze, která obsahují informace o etnickém původu nebo rasovém původu. Co se týče směrnice o ochraně dat, zpracování takovýchto citlivých dat je eh, moženo pouze na základě výjimky a musí eh, dojít k notifikaci úřadu na ochranu osobních dat. Co se týče Francie, tak je to právě ten úřad KNIL a pokud se jedná o výjimky, které jsou učiněny z hlediska veřejného zájmu, tak tyto výjimky musí být také ohlášeny komisi. Jakmile takovéto vyrozumění je učiněno. Úřad na ochranu osobních dat a také e, komise zhodnotí, zda toto opatření je v souladu s pravidly na ochranu osobních dat. A zde mám výsledek předběžné analýzy ze strany KNILu. Zde se jasně uvádí, že takovéto e, pověření nebylo vyžádáno. Soudní práci ve Francii musí odvést francouzské soudy, které ne, že jsou pověřené, ale které jsou relevantní a jsou odpovědné za takovouto práci. Nyní případ Nizozemí. V Nizozemí je několik eh, databází, kde mělo docházet k nakovýmto zpracováním osobních dat, kdy nás Nizozemí informovalo o takovýchto případech v letech 2005 a 2006. Nejkontroverznější databáze se týkala trestné činnosti ehm, nezletilých v karibské oblasti a tato databáze eh, byla vymazána. Nedávno jedna obec v Nizozemí chtěla vytvořit eh, dokument s etnickými údaji, ale eh, na základě doporučení eh, Nizozemského úřadu na ochranu osobních dat tomu tak nebylo, protože podle směrnice se uvádí, že Národní úřady na ochranu osobních dat jsou zodpovědny za takovouto práci. A mimochodem chtěla bych informovat Evropský parlament, že pracuji na reformě směrnice o ochraně osobních dat s cílem posílit nezávislost a možnost zásahu ze strany národních úřadů na ochranu osobních dat podle evropského rámce. Čili to je vše pro tuto chvíli a musíme zkrátit svůj příspěvek, protože po 12. hodině už nemáme tlumočení, takže budu stručná. Grazie, Děkuji, paní komisařko. A nyní dám slovo řečníkům eh, za jednotlivé frakce. Já jsem paní komisařku ostatně nepřerušila, protože eh, se vztáhla k různým bodům a tématům, ale nyní budu muset přerušovat eh, kolegy a kolegyně, protože nesmíme pracovat déle než do 12. hodiny. Takže za frakci EPP má slovo paní Matěj dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, milé kolegyně, kolegové, paní komisařko. S radostí konstatuji, že jste dnes uvedla, že kolegium komisařů již nebude dále eh, Francii stíhat pro nedodržování dané směrnice, ale já jsem ehm, eh, vám již řekla, že Francie eh, poskytla za rok 2006 a 2007 veškeré informace, i pokud jde o provádění směrnice z roku 2004. A v roce 2010 říkáte, že procesní garance nejsou k dispozici. E, nyní jste neodpověděla ani tenkrát. E, k databázi chci říci, že polemika je skutečně nadsazená a také opozice. Jedná se o některé osoby. Tato obvinění nejsou oprávněná. Mám, máte k dispozici závěry státní komise na ochranu údajů, to bylo předáno také eh, prezidentovi. Já jsem obdržela také zprávu Národního četnictva a vy jste ale uvedla něco, co se vám nelíbí. Řekla jste, že eh, se jedná o lidská práva, nejenom práva menšin, ale lidská práva jako taková a ta musí být dodržována. Ta databáze ale nikdy neexistovala. Byla provedena šetření na úrovni KNILu, to znamená té státní komise na ochranu údajů Eh, hledalo se pomocí klíčových slov, například cikán, rom a tak dále a nic takového nebylo nalezeno. Možná, že eh, můžeme předhodit eh, databázi, národní databázi četnictva, že nebyla zveřejněna, ale to nejsou genealogické databáze. Národní četnictvo disponuje databázemi, Prosím, prosím, já bych to chtěla dopovědět a jsem jedinou řečnicí za EPP, takže jménem své frakce chci eh, mm, eh, dokončit eh, svůj projev. Takže to, co ta databáze uvádí, nesouvisí s etnickými údaji. Je nutno uznat, ano, tak to je, to přece musíte uznat. A paní Redingová, vy byste eh, neměla eh, vždy eh, pouze vyjadřovat podezření na adresu francouzské vlády. To skutečně nemá smysl. Děkuji a nyní za skupinu SED paní Guillaume dvě minuty. Paní komisařko, milí kolegové, v posledních letech, eh, zdá se pod záminkou boje proti terorismu, eh, Zdá se, že se dává dohromady stále více dat na etnickém a rasovém původu a způsob zacházení s Romy ve Francii nám ukazuje, jak nezbytné je, aby komise pokračovala ve svém šetření eh, toho, zdali tyto databanky existují a jestli jsou legální, a nebo jestli porušují, neporušují princip mm, nediskriminace. Velice cením si toho, jak jste vystoupila proti Francii. Francie slíbila, že předloží časový plán a že vylepší zlepší nebo odsouhlasí tyto zákonné e, změny, které povedou ke zlepšení situace, komise v podstatě ještě nedostala žádnou pořádnou odpověď, nebo přeci jenom ano. Pokud ano, tak jste nám tuto odpověď měli také sdělit. Vy jste zmínila časový plán, e, který má Francie sledovat při implementaci, ale to už je pátá reforma zákona imigraci od září. Bylo by dobré, kdyby Francie mm, dodržovala konečně zásady o volném pohybu. Mm, a pak ještě k tématu nediskriminování. Mm, přejeme si a doufáme v tom, že komise neustoupí ani před francouzskou vládou, ani o kousek. Děkuji a teď za liberály paní Krispek má dvě minuty. Paní komisařko, i když je tak pozdě, tak tato rozprava je trošku taková vášnivá bitva. Dnes ráno jste dala jasné vysvětlení, opět jsme našli další francouzskou informační webovou stránku, která obsahuje nezákonný soubor o Romech, kde jsou jasné informace jméno, příjmení, jak často tyto lidé jezdí do Francie, jaké auto mají, poznávací značku a tak dále. Čili eh, tvářila se Francie, že o těchto um, databázích neví. Měli bychom ověřit, eh, co se skutečně děje, zda tyto materiály jsou diskriminační či ne a zda něco podobného existuje i v jiných evropských zemích. Poté co jste zde eh, vysvětlila, fakta, co víme, tak eh, se musíte podívat na fakta, jak reagovat. Zda došlo k porušení diskriminace či ne. Čili měli bychom zcela jistě respektovat práva nejen ve Francii, ale ve všech členských státech. Je to demokracie, kterou musíme prosazovat všude. Vznikl oběžník ve Francii, který byl potom stažen, čili s velkým zájmem budeme čekat na výsledky. Také jste hovořila o zárukách, které poskytla Francie, že bude naplňovat směrnici z roku 2004. Proč nemůžeme prokázat stejnou vůli. Dnes dopoledne jste v podstatě kapitolovala. Musíme se zaměřit na jádro problému, musíme zapojit všechny národní politiky, musíme říci, že se musí obecně prosazovat lidská práva v celé Evropské unii. Grazie. Děkuji a za skupinu eh, zelených eh, Romeva Rueda, minuta 30. Děkuji vám, paní komisařko. Vy jste nyní řekla eh, dost a e, mnozí lidé zde, ale i na ulicích tleskali a to vyvolalo velká očekávání e, těch, kteří si stále ještě myslí, že evropský projekt je proveditelný Jedno, někdo se tady postavil proti silnému státu. Jde o základní práva, která byla vždy vývěsným štítem Evropy, ale nežili jsme tím v praxi. Nyní jsme poněkud překvapení, zaskočeni a nerozumíme tomu, že se nepostupovalo také z důvodu diskriminace, ale postupuje se vůči Francii pouze z důvodu diskriminace. To je určitá nevýhoda, ale dobře, my jsme vaší iniciativě tleskali a proto jsme nyní poněkud zmatení eh, z toho, co jste uvedla, nejenom my, ale i eh, všichni ostatní, kteří doufali, že budete postupovat stížádostivě. Ale dobře, na druhou stranu víme, že je nutno také spochybňovat eh, důvěru eh, ve francouzskou vládu a také, že je nutno se postarat o to, aby takzvané cestující národy nebyly vystaveny diskriminaci. Je to frustrující pro některé z nás, ale nemělo by se v tom pokračovat. A proto vás chceme vyzvat, abyste nám prosím umožnila mít ta očekávání, která jste e, sama vyvolala. Je nutno se skutečně postavit francouzské vládě, ale i jiným vládám. Děkuji a nyní za GUE pan Taváreš, minuta 30. Paní komisařko, tato diskuse má co dočinění s nediskriminací, s volným pohybem a se základními právy. Bylo řečeno, že jde o zásadní pojmy, e, které e, jsou v jádru legislativy členské státy státy eh, z eh, pokud takto jednají, tak bychom to měli přivítat, ale tady jde také o diskusi o tom, jestli my jako evropské instituce jsme schopni zaručit, eh, že mm, tato práva jsou také uplatňována. Mm, jestli budeme schopni mluvit jasnou řečí a mm, jestli budeme moci jít i přímou cestou. Ehm, ehm, máme tady někdy jasné odpovědi, jsou členské státy jako Francie, které nejednaly v dobré víře. Ehm, říkají, že existují tyto dokumenty, ale e, tyto dokumenty pak e, e, v tisku vidíme otištěny. To se stalo v létě, stalo se to také s databázemi. Jak je možné říci, že neexistují databáze, když jsou pak zveřejněny na internetu? pak existují informace o původu Romech, Romů, například z Temešváru nebo z jiných měst. Tady musíme najít jasnou odpověď. Paní komisařko, Paní komisařka řekla, že je to historická událost. Komise poprvé podala jasnou odpověď, ale mám řadu pochyb. Mám mnoho pochyb, protože mají pochyby i novináři. Byl jsem ve výboru Libe a tam byl přítomen tisk a e, bylo e, řečeno, paní komisařka nebude pronásledovat Francii, ostatní zase řekli, že ano. Vy jste teď řekla, že to bylo teď trošku pozastaveno, ale nebylo to úplně e, zrušeno. Tedy pokud komise nevyšle jasný signál a vaše slova nebyla jasná, pak tomu celému nerozumíme a mm, budeme vaši spojenci, jestliže budete chtít mluvit jasnou řečí, ale pokud ne, tak pak eh, budeme sledovat tento případ my dále, pokud o něm nebude hovořit komise. Eh, l'onorevole Borgezio. Děkuji mnohokrát. Nemáme zde dalšího řečníka, čili se dostáváme k paní Gens. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, že jste mi dala slovo. Naše krize podkopala pocit bezpečnosti v Evropě. Z tohoto důvodu jsme svědky nedávného vývoje populismu a zároveň vidíme také určité tendence, jak najít určité obětní beránky. Je tady určité propojení mezi menšinami, etnickými menšinami a kriminalitou. Francie začala vyhošťovat Romy z Francie, není to odůvodněno, celá řada lidí to již důraznila, čili není možné, aby docházelo ke sběru osobních dat na základě etnika. Není to možné jak ve Francii, tak i v jiných eh, členských státech. Pevně věříme, že komise bude jednat jako strážce evropských smluv, eh, Evropské charty je velice důležité, aby byl zahájen soudní proces proti dané zemi. Je důležité naplňovat eh, Eh, právní eh, pořádek, nicméně musíme také naplňovat smlouvy, protože jinak podkopáváme důvěru v naše instituce a vzniká zde diskriminace. Celá řada lidí žije ve velké chudobě. V Evropě je také předmětem diskriminace. Musíme bojovat velice účinně proti chudobě. Máme plán 2020, ale možná se zdá, že bojujeme spíše proti chudým lidem a ne proti chudobě jako takové, což je nepřijatelné. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Gres, jedna minuta. Dnes paní komisařko Reding nám říkáte značením, že pozice Francie ukazuje, že Evropská unie pracuje velmi dobře, pokud jde o komunitární legislativu. Otázkou e, nyní je dospět ke konkrétním výsledkům, pokud jde o evropské hodnoty. Zde v ruce mám konsolidovanou smlouvu a chartu základních práv. Nezdílím vaše nadšení, musím přiznat. Jaký důkaz potřebuje navrhuje komise, aby šla dále. Jaký důkaz je zapotřebí, abychom si uvědomili, že dochází k diskriminaci a vyhánění ze země? V jiných zemích komise učinila další akce, pokud jde o integraci Romů, mám na mysli strukturální fondy, ale ten postoj, který byl zaujat, je vlastně pštrosí politikou a domnívám se, že komise by eh, se tady eh, měla eh, zamyslet. Děkuji. Děkuji. Paní předsedající, paní Reding, i já jsem zklamána dnes večer. Myslím si, že je nás mnoho. Eh, dříve jsme vás také podporovali. Eh, postup týkající se volných volného pohybu, toto bylo trošku pozastaveno, ale dnes je naším tématem diskriminace. Čekáte na důkazy, paní Reding, vy to požadujete od francouzské vlády a jenom od ní samotné. A říkáte nám, že pokaždé, říkáte nám to pokaždé, ale paní komisařko, při vší úctě si kladu otázku, zdali eh, eh, eh, si neděláte legraci. Tento víkend jsem byla v Marseille, setkala jsem se se svazy, které pracují s Romy a celá léta již sleduji toto téma a musím vám říct, že jsem byla otřesena, když jsem slyšela o situaci Romů kolem Marseille Romové mají strach, eh, eh, mlčí, eh, neodvažují se vůbec vyjít ze svých táborů. Děti nechodí do školy, není možné je ani nalézt, ty svazy je nemohou najít, tak aby jim mohli pomoci ze zdravotního hlediska a tak dále. Toto je situace Romů ve Francii tato databáze Benz a také četnictvo oznámilo, že to bude odbouráno, ale čtěte pozorně šetření KNIL. Tady se eh, konstatuje, že při kontrolách etnického původu byly nalezeny různé informace. KNIL je důležitým úřadem a zeptejte se, získejte nějaké informace o nich. López Aguiar per un minuto e tre. A paní López Aguiar má minutu 30. Ještě. Děkuji paní předsedající, paní komisařko. Tento parlament přijal usnesení, který vedl k velice plodné užitečné diskusi. Tento parlament odvedl svoji práci a všichni, kdo si myslí na základě vašeho prohlášení a na základě vysvětlení, které jste nám dnes poskytla, to vše by ovšem vede k určitému zklamání. Tato diskuse není vlastně o Francii. Tato diskuse chce stavět Evropu. Musíme mít svobodný pohyb nejen kapitálu a zboží, ale musíme prosazovat především volný pohyb občanů bez jakékoliv diskriminace etnické nebo menšinové. Čili pokud tady existují takovéto dokumenty, to musí řešit komise, ale ta práce ještě nebyla ukončena a odvedena, protože tento parlament musí sledovat trendy populismu, které se snaží najít obětní beránky a ne žádné řešení problému. Čili musíme překonat populismus, musíme zaintegrovat lidi, kteří jsou na okraji, především Romy, musíme mít konferenci, jak integrovat Romy a tento parlament by měl říci, že tato práce ještě nebyla dokončena. Naopak byla pouze zahájená a musí vyřešit ohromné množství problémů. Co se týče konkrétně Francie, tak je velice důležité přijmout opatření proti Francii. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Enču. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Jak všichni víme, rok 2010 měl být rokem Evropského roku boje proti chudobě, sociálnímu vyloučení. Ale v letošním roce jsme tento zápas prohráli, protože stav základních práv v Evropské unii je čím dál tím kritičtější a nikoli čím dál tím lepší. Z důvodu hospodářské krize dochází v některých zemích k diskriminačním jevům, které navíc ještě vlády podporují a etnická diskriminace Romů je již prokázanou skutečností. Komu se Komise eh, musí zajistit dodržování eh, základních lidských práv v Evropské unii, musí je ubránit, jinak čelíme riziku i ostatní případy diskriminace v jiných členských zemích musí být předmětem um, boje. Komise musí zahájena šetření eh, dovést do konce a nenechat se vystavit tlaku. Děkuji a nyní můžeme přistoupit k řízení Catch the Eye. Jedna minuta, pan nebo paní Sogo. Diskriminace na základě etnického původu je zakázána evropským i mezinárodním právem. Ale bohužel stále eh, vidíme takovéto možné případy diskriminace. Chtěl bych hovořit konkrétně o nedávné eh, incidentu diskriminace. Chtěl bych poukázat na legislativu, která chce, aby jedna komunita byla obětí Máme novou slovenskou vládu a slovenská vláda modifikovala jazykový zákon pozitivním způsobem, nicméně stále v tomto zákoně se hovoří o sankcích, pokutách eh, vůči občanům, kteří nepoužívají eh, slovenštinu, takže tyto lidé se cítí velice ohroženi. Rada Evropy přijala stanovisko k této legislativě a komise prohlásila, že tento zákon není v souladu s Evropskou chartou o místních jazycích, takže bych rád požádal komise paní komisařko konkrétně, aby informovala Evropský eh, parlament o jakýchkoliv incidentech tohoto typu, o jakýchkoliv typech diskriminace, které se objevují v Evropě. S tím musíme něco udělat. Děkuji. Pan Baresku má minutu. Paní. Paní komisařko, před měsícem Evropský parlament vyjádřil své obavy kvůli odsunu Romů, romských občanů z Francie. Evropský parlament od roku 2007 má evropskou strategii pro začlenění Romů. Tu strategii odsouhlasil, ale do této chvíle eh, se nenašlo žádné uspokojivé řešení. Je tomu opačně. Popis situace v tisku, například existence tohoto databáze MENS, zase ukazuje nezbytnost vést diskusy o dodržování základních práv. Komise by proto měla v příslušných členských státech zavést eh, šetření, tak aby se eh, zajistilo to, že nebude docházet k diskriminaci na etnickém základě. Ale krok francouzské vlády bych chtěla přivítat, tedy to, co bylo ohlášeno v pátek. Francie musí učinit další opatření zaměřená na začlenění eh, Romů. Děkuji. Eh, paní Lunáček má minutu. Paní předsedkyně, paní komisařko, dnešní debata opět přesně ukazuje, jak důležité bylo rozhodnutí Evropského parlamentu 9. září, totiž jasně říci, že Francie, členský stát, podle našeho názoru porušuje základní práva, diskriminuje lidi, diskriminuje lidi na základě etnické příslušnosti a vy jste je vyzvala k aktivitě napřed jste velmi jasně a zřetelně s entuziasmem a rozhodností jste vyčetla vše to, eh, co jste již učinila a eh, co, mm, eh, v čem jsme vás podporili. To, k čemu nyní došlo, je mm, krok zpět podle našeho názoru. Totiž požadavek, aby bylo zahájeno řízení pro porušení smlouvy, protože dochází k diskriminaci na základě etnické příslušnosti, bylo právě dokumenty, které někteří řečníci e, uvedli, e, prokázáno. E, a i ve francouzském tisku došlo k diskriminaci Romů z důvodu jejich etnické příslušnosti. Nebyla pouze porušena záruka nebo zásada volného pohybu osob. Tady je teda zapotřebí zahájit řízení. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Paška. Děkuji za slovo. Bezpečnostní složky si jako přirozenou součást své preventivní práce vytvářejí databáze o lidech, kteří se podílejí na protizákonné činnosti. Databáze se vytvářejí v souladu s vnitrostátním právům, právu, přístup mají pouze oprávněné osoby a informace lze použít pouze v souvislosti s ochranou osob společnosti proti trestné činnosti. E, jsem přesvědčen, že jak, tak jako v jiných zemích i ve Francii, i v Nizozemsku zajímají bezpečnostní analytiky pouze ty informace, které pro svou práci skutečně potřebují. Informace o etnickém nebo rasovém původu mezi ně standardně nepatří. Případnou e, vícepráci bezpečnostních složek lze e, proskoumat a podle výsledku i citlivě uspořádat tak, aby to bylo přijatelné pro Evropskou unii. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a nyní má slovo pan Sejčady. Tisztelt képviselőtársaim, a Jobbik Magyarországért... Vážení kolegové, Jobbik už v roce 2006 hovořil o kriminálních složkách, trestních složkách, kde by se mělo uvádět princip příslušnost k etnické menšině a stojíme si zatím. tím. Hovoří se o nás jako extremistické straně. O čtyři roky později vidíme, že ve Francii dochází k vyhošťování Romů, je tam také seznam těchto lidí a najednou hovoříme o mezinárodní bezpečnosti, o rizicích a podívejme se na ostatní země. Tam jsou podobná data zjišťovaná o lidech, tedy o příslušnících eh, Romů. Myslím, že kolegyně ze Slovenska poukázala na tento problém a já bych rád odpověděl na vaše poznámky, vážená paní, protože jste hovořila o skutečnosti, že bych se neměli sbírat data o Romech, ale jako slovenská politička jste dala dohromady jazykový zákon. Co si o to myslíte? Grazie, la parola al... Děkuji. Paní komisařka Reding, bohužel vás musím poprosit, abyste se vyjádřila co nejstručněji. Ano, paní předsedající, nejprve eh, případ eh, proti Francii, toto jsme neopustili jenom jsme odložili, protože musíme vyčkat, um, až to bude um, implementováno uh, právo v praxi a nemůžeme uh, soudit um, jenom podle právních návrhů. Tyto právní návrhy jsou v pořádku, ale musí být implementovány tak, abychom mohli tento případ uzavřít. Takže uh, tento případ ještě otevřen. Za druhé, k databázi na etnickém původě KNIL ve Francii. Tady to je nezávislý úřad, který provádí své inspekce podle francouzského práva, což v tomto případě je také podle evropských směrnic a musíme se spoléhat na eh, nezávislý eh, úřad pro ochranu dat nebo úřady, protože to jsou právě úřady, které mm, pod hlavičkou evropského práva jsou zodpovědné za to, že mm, provádějí analýzy a myslím si, že francouzský nezávislý úřad pro ochranu dat nám ukázal, že je mm, naprosto schopen eh, tak učinit. Ehm, je ještě část bych chtěla říct francouzsky. Je velice důležité, ehm, abychom eh, se dostali k jádru věci. Když odhlédneme od případu Francie, tak tady jde o 10 milionů Romů v Evropě. Je to největší menšina v Evropě. V mé zemi Existuje 500 tisíc um, um, obyvatel celkově, máme 10 tisíc Romů. A chtěla jsem vám tímto ukázat, o co se jedná. Oni žijí s velkou většinou našich, v našich členských státech EU a to v největší chudobě. Mají problémy se vzděláním, školami, bydlením, zdravím um, a mají problém najít pracovní místo. Uh, problém ještě nebyl vyřešen a uh, to je právě ten největší skandál. To je jádro, to je podstata věci. I nadále tady bude docházet ke konfrontacím a ke skandálům a je to taky správné, protože e, tuto diskriminaci nesmíme, e, nemůžeme připustit. Ale e, ona slouží jedné věci. Členské státy konečně budou vyburcovány. Ještě si vzpomínám na zasedání ministrů v Kordobě v dubnu tohoto roku. Od 27, 27 členských států se z, z nich jenom tři eh, tam poslali ministry. Eh, na zasedání o rok později, eh, po všech těch analýzách, které byly předloženy pomocí Task Force, a sice k situaci Romů, a s přeskoumáním toho, zdali komunitární prostředky byly řádně hm, použity, hm, a mělo být přeskoumáno, jestli se opravdu něco udělalo. Tedy rok, poz, rok později eh, přesně eh, přeskoumáme, co se stalo s mm, angažovaností eh, všech našich členských států. Co se stalo s takové strategie ve prospěch Romů a doufám velice, že toto všecko, a není toho málo, že to posloužilo alespoň, nebo poslouží jedné věci. A sice eh, Romové už nebudou někam odsouváni, když eh, půjde, půjde o to eh, dát na nohy, postavit na nohy dobrou politiku, tak abychom je osvobodili od mm, velké chudoby, protože pokud se to nepodařilo doteďka, tak teď k tomu máme příležitost. Pokud se teď této příležitosti nechopíme, tak další generace Ehm, poslanců parlamentu bude mít před sebou stejný úkol, s kterým ehm, máme co dočinění my už celá léta. Je to jenom jedna věc, měli bychom konečně přikročit k činu. Grácio. Děkuji, diskuse je ukončena a děkuji ehm, poslancům a také tlumočníkům za trpělivost.